Prohlašuji toto zasedání, které bylo přerušeno 18. září letošního roku za znovu otevřené v souladu se situací v Severním Irsku se na mě eh, obrátila konference předsedu, abych jménem Evropského eh, parlamentu vyzval všechny, aby se vyvarovali vzájemných provokací a jakákoliv narušování mírového procesu musí být zamezeno takovým věcem, protože politická odpověď je jediná. Vzájemný dialog vyzýváme všechny eh, strany, aby eh, se účastnili eh, nového kola vyjednávání započatého 16. Eh, října. Ehm, mírový proces v Severním Jersku je úspěšný evropský projekt, který chceme doprovázet a podporovat. Evropský parlament rovněž je ochoten být prostředníkem v tomto procesu. Přejeme si, aby takovýto mírový proces byl korunován dalšími úspěchy a chceme podpořit Irsko, aby se z ní stalo eh, stabilní hospodářství, stabilní stát a aby zajistilo Irsku i Severnímu Irsku eh, dobrou budoucnost, dámy a pánové. Nyní vás si informovat o skutečnosti, skutečnosti, že minulý čtvrtek jsme obdrželi, jsem obdržel písemné prohlášení od pany Ivety Grigoli, že s okamžitou platností opustila politickou skupinu EFDD a téhož dne jsem informoval konferenci předsedu, že tímto krokem